So, liebe Kolleginnen, Kollegen, ich darf Sie alle... Milí kolegové, dovolte mi, abych vás všechny co nejsrdečněji přivítal, tlumočníky, hosty. Dnes dopoledne budu mít tu čest zastupovat naší paní předsedkyni Karimu Deli. Mám radost, že pár poslanců dnes dorazilo. Začneme tím, že přijmeme předběžný pořad jednání. Eh, je tu jedna změna, bod 25, to znamená prováděcí zpráva k nařízení 1 2005 o ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ní, eh, bude odsunut na pozdější termín. Ptám se vás, jestli máte k tomuto pořadu jednání nějaké připomínky nebo jestli ho můžeme v této podobě schválit. Jelikož se nikdo nepřihlásil, považuji pořad jednání za schválený. Schválíme také zápis z 5. října tohoto roku. Pokud nemáte námitek, můžeme tento protokol, tento zápis považovat taktéž za schválený. Nikdo nic nenamítá. Za třetí, sdělení předsedy. Žádná nejsou. To znamená, že se můžeme pustit do naší věcné práce a začneme bodem číslo 4, autonomní řízení v evropské dopravě. Spravodajem je Wim van, den, van de Kamp. A já Vimovi předávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Máme za sebou velmi náročnou, kvalitní proceduru, pokud jde o tuto zprávu z vlastní iniciativy. Vděčíme za to také sekretariátu našeho výboru TRAN, který je nám vždycky velmi nápomocen, eh, když se snažíme formulovat na papíře kompromisní pozměňovací návrhy. Snažili jsme se postihnout různé aspekty autonomního řízení. do holandštiny to bylo přeloženo jako autonomní eh, auta, ale já se domnívám, že jde spíše o eh, autonomní dopravní prostředky, protože ono nejde pouze o auta, eh, o silniční dopravu, ale také o železniční dopravu, o metro, o Drony, i ty bychom měli zmínit. Zpráva z vlastní iniciativy je důležitá v tom smyslu, že evropská pozice je důležitá v rámci eh, konkurence s Čínou a se spojenými státy. Evropa má k dispozici dostatečnou expertízu a také dostatečné množství finančních prostředků, aby byla schopná vyrábět autonomní dopravní prostředky. Bohužel nejsme tak rychlí, pokud jde o domluvu s komisí a se členskými státy. V tomto ohledu musíme skutečně přidat. Zabývali jsme se také sociálními aspekty této legislativy, protože existuje celá řada občanů, kteří autonomní vozidla hodnotí s určitými výhradami a s velkou opatrností. A dále je možno poukázat na systém vzdělávání, protože i v rámci vzdělávání by autonomní vozidla mohla zanechat svoji stopu. Je tu rozdíl mezi většinou v parlamentu a mým osobním názorem, pokud jde o předávání dat generovaných ve vozidlech. Jde o to, jakým způsobem tato data budou předávána dalším podnikům, které poskytují služby související s autonomními vozidly. I leasingový průmysl by byl velmi rád, kdyby se mu dostala těchto dat, aby, eh, a, kdyby se mu dostalo těchto dat, aby mohli lépe organizovat údržbu vozidel. vozidel. Podobně eh, mají na tomto na těchto datech zájem hotely, restaurace a tak dále. Eh, ono, ono je, dejme tomu, možné mm, prostřednictvím toho autonomního řízení zapnout na dálku i topení v autě. Výrobci těchto autonomních vozidel by byli rádi, kdyby mohli sbírat data a tato data následně nabízet svým obchodním partnerům. A nebo by bylo nejlepší, kdyby ti obchodní partneři měli k těmto datům generovaným ve vozidle přímý přístup. Já osobně jsem z Evropské lidové strany a jsem poměrně obezřetný, pokud jde o předávání a sběr dat. Myslím si, že musíme vždycky vytvořit rovnováhu mezi právy eh, spotřebitelů a poskytovateli služeb. To znamená, že to budeme muset rozhodnout pravděpodobně zítra během hlasování, leda, že by se nám dnes podařilo najít nějaký zajímavý kompromis, ale to považuji za víceméně nepravděpodobné. Ještě jednou vám děkuji za dosavadní práci. Naše zpráva už byla chválena a i i ve zprávě CITS se eh, tedy téma autonomního řízení řeší. Děkujeme vám, pane zpravodaji. A e, za SAD promluví Ismail Ertuk. Děkuji, milí kolegové. Přeji vám pěkné dopoledne a nejprve dovolte, abych omluvil pana Heliho, který je na cestě do parlamentu. To znamená, že já přednesu jeho pozici. Jsem přesvědčen, že zpráva je dobrou iniciativou Evropského parlamentu a jednotlivých výrobů dovol, výborů. Dovolte mi, abych také poděkoval ITRA, IMKO a Jury za jejich stanoviska a pozměňovací návrhy. Děkuji také panu eh, Van de Kampovi za eh, sepsání a vyjednání toho textu. Eh, mám poznámky ke třem bodům a také bych se chtěl vyjádřit ke zprávě CITS, o které jsme hlasovali před čtyřmi týdny. Po zprávě CITS ITS. E e, o automatické, automatizaci jsme zmínili také sociální otázky a otázky spjaté se zaměstnaností. V některých e, pozměňovacích návrzích jsme tyto otázky tedy zmínili, ale myslím si, že bychom se na ně měli více soustředit. Nechápu, proč tady nežádáme jasněji obecnou strategii ze strany komise, potřebujeme právní kroky a konkrétní akci, kroky. Industrializace, automatizace je za dveřmi a už nemáme no, čas na zbyt jsou tu věci, kde potřebuji, u kterých potřebuji eh, vaši podporu zítra při hlasování odstavec 4 a 8. Tady hovoříme o vlastnictví dat a o potřebě legislativních kroků, díky nimž bychom zajistili bezpečné a technologicky neutrální přistupování k datům, pokud jde o eh, celý, zdůraznuju celý eh, řetězec. Ve zprávě CITS se objevil kompromisní pozměňovací návrh, který podpořila skupina EP EPP, který hovořil o tom, že by do toho byly zapojeny všechny subjekty, všechny třetí strany. Já proto nechápu, proč EPP v tuto, chce oblast, v tuto chvíli chce oblast působnosti omezit. E, včera večer jsme dostali pozici EPP ALDE, pokud jde o alternativní e, kompromis a e, pan Van de Kamp a pan, pan Miltenburg tedy se připojí k pozici GUE a SAD. Ale stále jsou tu dva velké názorové rozdíly. Potřebujeme legislativní kroky, nestačí nám obyčejná strategie ze strany komise a chceme do toho zahrnout celý eh, automatizovaný řetězec a ne pouze některé ze třetích stran. Ano, děkuji, to je tedy naše pozice, pozice SAD a pozice stínového zpravodaje pane Ujheliho. Děkuji, že jste teda pana Ujheliho zastoupil a slovo má pan Slovo má pan Zoltovský za EKR. Děkuji srdečně. Děkuji rovněž. Eh, Vážený pane předsedo, děkuji mnohokrát panu zpravodaji Vim van de Kampovi a také ostatním stínovým zpravodajům za jejich práci. Já nebudu opakovat argumenty, ohledně různých perspektiv automatického řízení. Jsem přesvědčen, že tato zpráva je dostatečná, protože se to týká a zvláště silniční dopravy. My máme některé pozměňovací návrhy ohledně ochrany dat, protože eh, se to týká zvláště trhu, který v podstatě ještě neexistuje. Co se týče EKR, my si přejeme, aby tady byla spravedlivá konkurence z hlediska udržby motorových vozidel. Samozřejmě, že mm, pořízení nějakého automobilu je vlastně začátek dlouhodobého procesu, do kterého vstupují eh, servisní eh, firmy a tak dále. My bychom nebyli rádi, eh, kdyby uživatel byl skutečně odkázán na výrobce v tomto smyslu. A ochrana dat je velice důležitá, zvláště z hlediska dostupnosti těchto dat eh, v reálném čase. Samozřejmě tady musí být bezpečnostní opatření, eh, je nutné také chránit duševní vlastnictví. A tady jsme vystaveni velkému riziku z hlediska určitých mezer Eh, to zabezpečení, takže bych byl rád, kdyby tato otázka byla řešena velice seriózně v tom pozdějším regulačním rámci. Domníváme se, že je tady zapotřebí legislativních kroků, ale jsem proti tomu, aby tady byly alokovány nerealistické termíny. 1. ledna 2020 je naprosto eh, legitimní datum a přiměřené. Takže v celku jsme eh, s, touto, s tímto stanoviskem a s novými eh, pozměňovacími návrhy spokojeni. EKR se vyjádří plně ve prospěch této zprávy. Děkuji. A nyní dávám slovo eh, stínovému zpravodaji za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát panu Wim van de Kampovi a stínovým zpravodajům, kteří realizovali vynikající práci ohledně této zprávy. Tato zpráva bude znamenat další krok směrem eh, k automatizovanému eh, a autonomnímu řízení vozidel v evropské dopravě. Vedle podpory eh, bezpečnosti silničního provozu tato vozidla s autonomním řízením umožní snížit také emise CO2. Eh, také eh, podporuji pozměňovací návrhy, které se týkají neutrálního technického přístupu a která se týkají neutrálního přístupu k datům. To jsou velmi dobré podmínky pro fungování trhu. Proběhla celá řada diskusí ohledně odstavce 4 a 4a. Zpravodaj převzal termín legislativa. Je tedy velmi důležité, abychom upřesnili, jaká legislativa bude nutná. Mohu akceptovat kompromis, který byl v tomto ohledu vypracován ale je nutné, aby tady bylo speciální nařízení, konkrétní regulace ohledně tohoto autonomního řízení vozidel, protože musíme nejenom zabezpečit bezpečnost na silnicích, ale musíme také podněcovat výrobce k inovacím a zároveň k respektování eh, dat. Takže na závěr bych řekl, že tato zpráva je velmi důležitá poskytuje důležité směry eh, na adresu Evropské komise. Spravodaj uvedl, že je velmi důležité eh, zmapovat to, co je nezbytné, že je nutné zajistit dopadové studie v tomto směru. A zároveň eh, se musíme snažit o přístup, který by byl vyvážený a který by například zohledňoval také eh, specifika. Například u typu kabrioletů. To také eh, je důležité z hlediska automatizovaného řízení. Děkuji. Takže další stínoví zpravodajové za zelené tady nejsou. Chtěl bych se zeptat ještě zástupců zelených, jestli mají nějaký nějaké vystoupení? Nikoliv. Takže eh, pan Zaman za EHSV vystoupí. Mnohokrát děkuji. A děkuji, že mám tu příležitost, abych hovořil o našem stanovisku k autonomnímu a propojenému řízení vozidel. My podporujeme velmi tuto iniciativu, protože se domníváme, že technologie je už dostatečně zralá pro to, aby také v automobilovém vozidlu eh, dosáhla těch bezpečnostních eh, standardů, tak jak je to u jiných typů eh, dopravy. Takže eh, automatizované autonomní řízení eh, se vyplatí z hlediska této bezpečnosti, ale ta cesta je dlouhá. A my jsme kladli důraz na to, že musíme dávat pozor na to, jak to bude vypadat z hlediska asistovaného řízení a odlišovat to eh, od pozdějšího autonomního řízení vozidle. Protože problémy rychlého zavádění jsou velmi různorodé. U asistovaných systémů máte nejdříve problém v tom, že je to propojeno s velkými financemi. Takže to funguje jenom u těch nových modelů. Není možné doplnit eh, toto vybavení. Takže eh, samozřejmě to souvisí s procentem obnovování parku a to je určitý brzdící eh, prvek. V současnosti již existuje celá řada asistovaných systémů v našich vozidlech. A my jsme mm, pozorovali fenomen, že lidé eh, jaksi neúplně jednoduše s tím zacházejí. Je tady ten fenomén toho, že lidé jaksi odpojují tento systém. Dále to souvisí s tím, že se střídají různí eh, řidiči, takže to není jednoduchý systém. My jsme sformulovali mm, určitý požadavek na automobilový průmysl, na eh, výrobce abyste zorganizovala školení, školící kurzy. Protože jinak eh, ten vývoj bude pomalejší. Za druhé, autonomní řízení je ještě relativně vzdáleno, i když ta technologie již existuje. Ale je nutné vlastně, aby ta, tyto vozy sdílely stejnou silnici s chodci, s konvenčními s konvenčními automobily. A to je velký problém. A pokud chceme mít stoprocentní bezpečnost z hlediska autonomního řízení, a to je normálně náš požadavek u autonomního řízení, tak pak tady nemůže být žádná tolerance z hlediska nehod. A bude obtížné tyto různé systémy vlastně mít zároveň na stejné infrastruktuře. Proto se domníváme, že je to v konečném efektu jaksi velká výzva z hlediska jaksi komunikací, z hlediska měst a je velmi obtížné toto zrealizovat, když se podíváme na to, jak jsou strukturovány tato města. A poslední bod, o kterém se tady hovořilo. Existuje diskuse ohledně dostupnosti dat v souvislosti s těmito vozidly. A to tady právě zaznělo. Ten tlak vychází z třetích platform, to znamená z těch eh, subjektů, které jsou mimo. Myslíme si, že to je sice no, nové pole aktivit, ale bezpečnost musí být prvořadá v tomto smyslu. My tady nechceme mít nejistotu, tak jako je to u smartphonů. To není možné. Tady vozidla musí mít dostatečnou, dostatečné standardy z hlediska bezpečnosti. To znamená safety first. Děkuji. Děkuji také. Je to jasné vysvětlení. A nyní bych požádal zástupce komise, van den Linden, aby vystoupil a přispěl k této diskuzi za komisi. Good morning, uh... Dobré ráno. Jménem komise bych chtěl stručně zdůraznit jednu věc. Předám slovo kolegovi. Zpráva naznačuje, že zcela automatizovaná vozidla a vývoj systému CITS by už vlastně nevyžadoval spolupráci a propojenost. A měli bychom být opatrní. Ty systémy CITES by měly platit pro všechny úrovně automatizace a taková vozidla, pokud by měla být stoprocentně bezpečná neustále, budou muset komunikovat a koordinovat své aktivity. Dobré ráno. Jsem z DG Grow, doplním, co řekl kolega. Vítáme podporu pro sdělení navržené komisí v květnu. Chci vám říci, že je to jenom začátek těchto aktivit. Sdělení je prvním krokem, ale my už ten první krok realizujeme. A kolega hovořil o kooperativním ITS. My připravujeme legislativu, která by tu spolupráci mezi vozily umožňovala. My se otázkou dostupnosti dat už zabýváme, o tom hovořila řada z vás. Je to zásadní otázka a představa je připravit půdu pro možné legislativní kroky. A myslím, že to uvedla řada z vás. Musíme pečlivě vyhodnotit jednotlivé alternativy, které jsou před námi. Ale už se tím zabýváme a představa je, že to bude mít na stole příští komise. Poslední bod, zaznělo to několikrát, potřebujeme legislativu, potřebujeme legislativu, dobrá zpráva pro vás. Další bod se týká legislativy a našeho programu. Navrhujeme bezpečnostní pravidla pro vozidla a budete mít eh, možnost eh, připravit cestu pro autonomní řízení. A proto vás vyzýváme k tomu, abyste pokročili, protože to vyžaduje také požadavky na bezpečnost u těchto vozidel. Poslední věc, lidský faktor. Už to také zaznělo. I my naplňujeme sdělení z května loni. Včera paní Bulš uspořádala akci, pokud jde o dopad eh, autonomního řízení na pracovní místa. A musím vám říct, že i tato práce byla zahájena. Děkuji mnohokrát. Ja, vielen Dank. Ich denke... Mnohokrát děkuji. Já myslím, že tady můžeme spolupracovat, parlament a Evropská komise. Myslím si, že je dobré, že eh, před určitou dobou jsme přijali nařízení na ochranu dat, protože to je základ pro zabezpečení dat i budoucnosti. Co se týče hlasování, takže budeme hlasovat zítra v 10 hodin. Ale možná, že bych ještě na závěr mohl dát panu zpravodajovi eh, slovo, panu Vim van de Kampovi, aby zareagoval. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Já jsem naslouchal s velkým zájmem moudrým slovům stínových zpravodajů. A také jsem si vyslechl stanoviska zástupce EHSV a děkuji také zástupci komise z obou ředitelství. Myslím si, že velice rychle budeme mít legislativní rámec v této oblasti, protože Evropa by neměla mít spoždění v porovnání s Čínou a USA. Měli bychom tedy urychlit tento proces a měli bychom přejít k akci. Ano, to je pravda. Takže dovolte mi ještě, abych pozdravil moje návštěvníky z Turingen. Eh, eh, zabývají se dopravou, logistikou, taxi a tak dále. Takže srdečně vítejte. A nyní se dostáváme k bodu 5, to jsou požadavky Eh, pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systému konstrukční části a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecně bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu. Takže jedná se o uh, General Safety Regulation. IMKO je věcně příslušný, eh, paní Fontun je zpravodajkou za IMKO a my tedy přispíváme eh, k této zprávě. Zpravodajem je pan Matis van Miltenberg. Takže já bych navrhl, že mu hned předáme slovo a seznámí nás se svým stanoviskem, se svojí zprávou. Včera jsme měli velmi konstruktivní setkání stínových a chci poděkovat kolegům za příspěvky a spolupráci. Nalézt společnou půdu není jednoduché, vzhledem k tomu, že máme 191 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy a ubírají se různým směrem, ale jsem rád, že můžeme předložit eh, dobré stanovisko pro výbor IMCO. Zlepšit bezpečnost na evropských silnicích je pilířem naší práce ve výboru. Chtěl bych využít možnosti a zdůraznit některé klíčové otázky, o které zde běží. A stále si myslím, že opatření pro bezpečnost děl navržených v návrhu komise mají velký potenciál pro zvýšení bezpečnosti na silnicích a neměli bychom je přehlížet. A jak řekla komise, představují taky kroku předu pro autonomní řízení inteligentní Eh, řízení rychlosti, inteligentní tempomaty a další eh, rysy by měly být eh, využity pro zlepšení bezpečnosti. Musíme být také opatrní vůči pozměňovacím návrhům a zavedení možnosti jednoduše vypínat tyto zařízení, protože představují také faktor pro bezpečnost silničního provozu. Takže tady bych vybízel k obezřetnosti. Kromě toho jsem přesvědčen, že například záznamová zařízení by měla být povinná ve všech vozidlech, abychom zlepšili bezpečnost. To nemělo by záviset na segmentu vozitel nebo na úrovni vybavení vozidla. Kromě těchto otázek měli bychom zapomínat na ochranu osobních údajů, zejména u záznamových zařízení, u zapisovačů dat. A tuto věc jsem řešil globálním pozměňovacím návrhem a snad najdeme vhodný kompromis. Jako poslední věc bych chtěl zdůraznit význam informací o takzvaném slepém místu, což bylo také v některých pozměňovacích návrhech. Informace o slepém místu je zřešena poměrně globálně v návrhu komise a proto si myslím, a to je můj osobní názor, že zavedení asistentů pro zatáčení je zbytečná. Ale tady možná uvítám ujištění nebo vysvětlení ze strany komise, abychom věděli, zda je to v návrhu komise, já si myslím, že ano, anebo zda je potřeba něco doplnit. A tady jsem zcela připraven ke kompromisu. A myslím, že klíčové aby jako výbor TRAN jsme splnili realistické cíle s tímto stanoviskem a poskytli průmyslu dostatek času, aby inovoval a investoval. A nesmíme zapomínat na zavedení těchto nových prvků bezpečnosti u vozidel. A tím vlastně zlepšili bezpečnost na evropských silnicích. A věřím, že kolegové sdílejí tuto ambici a věřím, že dospějeme k pozitivnímu výsledku a navíc máme o něco více času, protože hlasování v IMKU proběhne až na začátku příštího roku. Takže snad bude možné odložit hlasování v našem výboru až do 10. ledna. To bylo také sděleno stínovým zpravodajům, abychom se pokusili nalézt o něco více kompromisů. Protože pokud jsou tu tři pozměňovací návrhy, které jsou uvedeny, aby se vypustil určitý bezpečnostní prvek, tak by snad mělo být možné dospět ke kompromisu a vše by dospělo k hlasování. Ale tady jsem poměrně spokojen s tím procesem a další čas využijeme, abychom mohli právě tyto kompromisy připravit a těším se na vyjádření stínových zpravodajů. Děkuji. Ja, vielen Dank, Herr. Mnohokrát eh, děkuji, pane van Miltenberg. A nyní vystoupí eh, stínový zpravodajové za EPP. Jsem já tím stínovým zpravodajem. Takže dovolte, abych začal. Děkuji mnohokrát za toto stanovisko, kompromisní návrhy a včera jsme měli setkání stínových zpravodajů, za to chci také poděkovat. A chtěl bych se výslovně omluvit za svoji nepřítomnost. Musel jsem opustit Brusel a dorazil jsem zpět až večer. Ale jsem si jist, že jsem byl velice dobře zastupován. A chtěl bych poděkovat panu Van Miltenbergovi za to, že naše připomínky zohlednil. 191 pozměňovacích návrhů bylo předáno. A v rámci těchto pozměňovacích návrhů máme eh, vlastně mm, velmi důležité body, které byly pokryty. Některé pozměňovací návrhy jsou identické a proto během zasedání stínových zpravodajů jsem v podstatě připustil více pozměňovacích návrhů a ve snaze vlastně vypracovat ještě dodatečné kompromisní řešení, kompromisní návrhy. Co se týče kontroverzních eh, stanovisek, myslím si, že se podařilo víceméně najít určitou schodnou pozici. V podstatě mm, musíme vycházet eh, z, ze začátku docela dobrého návrhu komise. Já si myslím, že návrh komise je dobrý, protože mm, tam jsou věci, které já jsem popisoval ve své iniciativní zprávě asi před půl rokem. E, ale na, neznamená to, že na některých místech bych nechtěl trošku zlepšit toto stanovisko e, komise a posunout nás více ke schodě. Co se týče mých návrhů v rámci našeho zasedání e, stínových zprávy, tak ty moje názory byly již předloženy prostřednictvím asistentky. Nejde jenom o kompromisy, ale jde o to, abychom nápady našich kolegů zohlednili, dali je dohromady a abychom dospěli ke společnému návrhu, který by skutečně zlepšil bezpečnost na silnicích. Protože to je náš společný cíl a podle mého názoru bychom měli činit vše pro to, abychom dosáhli tohoto cíle ve prospěch našich občanů. Kdo bojuje, může také prohrát. A kdo nebojuje, ten prohrál už na začátku. Takže děkuji za tuto spolupráci a doufám, že budeme bojovat za lepší bezpečnost ve prospěch našich občanek a občanů. Za SAD tu máme paní zpravodajku, takže milá paní Olgo Sehnalová, máte slovo. Vážené kolegyně a kolegové, už tady zaznělo, eh, že jsme měli včera eh, docela eh, důkladnou schůzku stínových zpravodajů, kde jsme probrali možné kompromisy i vyjasňovali jsme si některé, některé pozice k některým pozměňovacím návrhům, kterých přišlo opravdu velké množství a které zaujímají i docela odlišné stanoviska, takže vypracování kompromisů jistě nebylo jednoduché. Čeká nás ještě, ještě E, nějaká práce. Přesto jsme se s panem zpravodajem na několika kompromisech již dohodli. E, jedním z nich je ambicioznější přístup ke změně tvaru kabiny, e, což určitě přispěje ke zlepšení výhledu řidiče který tak samozřejmě bude mít lepší přehled eh, o dění v bezprostřední blízkosti vozidla. To si myslím, že je velmi důležité a za tento kompromis eh, eh, děkujeme. Dále podporuji kompromis, který se týká schválení typu pneumatik z hlediska jejich testování v různých podmínkách. Nicméně eh, nás ještě čeká diskuze eh, o eh, systému zapisování údajů při nehodě vozidla. Tady je zapotřebí si ještě vyjasnit ten úsek nahrávání, po kterou budou data ukládána což je jednak důležité z hlediska ochrany dat, ale eh, také garance funkčnosti samotného zařízení. Eh, dohodli jsme se na tom, že eh, na kompromisech budeme, budeme ještě, ještě pracovat, zkusíme zapracovat některé další pozměňovací návrhy, nicméně hm, chci poděkovat už v této fázi za velmi konstruktivní a dobrou spolupráci s panem zpravodajem i se všemi stínovými zpravodaji. Věřím, že se nám podaří vytvořit stanovisko takové, které které ve velké míře eh, bude potom eh, eh, úspěšně aplikováno také do stanoviska nebo do zprávy výboru IMCO, který je hlavním výborem k této zprávě. Děkuji. Ja, vielen Dank. Ano, děkujeme paní Sehnalová za EKR. Je stínovým zpravodajem Robert Zíle, kterého nevidím. Pan Ongren chce k tomu něco říci? Ano, něco samozřejmě říci mohu. Nejsem velkým zastáncem všech těch elektronických zařízení, která eh, sejmou z řidiče odpovědnost podle mého názoru by bylo lepší, kdybychom lépe vychovávali řidiče tak, aby se stali lepšími řidiči, protože nezávisle na tom, kolik technologie vymyslíme, tak eh, to nepomůže, protože i elektronické zařízení občas udělá chybu. Podívejme se na počítač. Pokud by počítač byl auto, tak by byl na silnicích eh, zakázán, eh, protože často byste museli zastavit a znovu nastartovat. To znamená, že elektronické zařízení v podstatě vsazuje eh, nebo tedy činí řidiče eh, součástí takové ožihavé situace, protože na něj začne spoléhat. Já eh, prostě myslím, že člověk by měl řídit eh, zodpovědně vždycky. A my v tuto chvíli tedy musíme vychovávat řidiče, aby z nich byli lepší řidiči. Úplně upřímně musím říci, že je eh, dnešním silničním provozu hodně špatných řidičů. Jsme toho svědky každý den a nezávisle na tom, kolik elektronických pomůcek v autě budou mít, tak prostě auto řídit nebudou umět. Já nechápu, proč se nesoustředíme spíše na vzdělávání lidí. Je to jako s počítačem. Pokud nedokážete s počítačem zacházet eh, správným způsobem, tak je lépe psát tuškou, protože se vám stejně nepodaří na počítači nic vytvořit použit, protože nebudete vědět, jak ho používat. A stejné je to s řízením. Tolik tady můj názor. Děkuji. Já, Děkuji, pane Lundgren. Ano, e, Říkal jste, že je hodně špatných řidičů, ale nikdo to nepřizná. Všichni si o sobě myslí, že řídí dobře. A za zelené dostane slovo Michal Grámer a přednese svůj názor, co by stínový zpravodaj. Rád bych poděkoval stínovému, stínovým zpravodajům a panu zpravodaji, protože ta diskuze byla velmi vydařená. Eh, stínový zpravodaj za EPP byl dobře zastoupen eh, asistentkou, takže děkujeme ještě jednou, pane předsedo. My jako zelení bychom chtěli zmínit čtyři body. Asistenty bych bychom měli zavádět eh, pouze u nových eh, vozidel. My bychom si přáli, kdyby bylo možné to doplnit i do starších aut, protože jinak to celé potrvá 10 až 12 let, než se nám podaří lidi uchránit před zraněními a nehodami. Eh, já si myslím, že ten retrofitting by měl být z technického hlediska možné, možný. To je první věc. Druhá věc, rychlostní limity ve všech autech by měly být zavedeny. Pokud překročí člověk danou rychlost, tak tak se ozve signál a otázka zní, jestli je možné tento limit, tento omezovač rychlosti zapnout. My chceme, aby ty rychlostní limity byly zachovány, aby prostě nebylo možno jet rychleji. Bylo mi řečeno, že by se mohly vyskytnout situace, kdy třeba se chceme vyhnout nohody, nehodě a proto chceme eh, ten omezovač rychlosti vypnout. Ale když by taková možnost byla, tak bychom ji používali eh, neustále a myslím si, že by po počet zraněných byl mnohem vyšší než v té eventuální situaci. A proto si myslím, že eh, by ten omezovač rychlosti prostě měl platit, že by nebylo možné ho vypnout a eh, řidiči aut by se na to prostě museli připravit. To znamená, že když budou vědět, že nemohou jet rychleji, tak eh, nebudou počítat s tím, že na 30 předjedou nějaký náklad jako 80. Kontroly hladiny alkoholu by měly být možné pouze u eh, komerčních vozidel, ale my bychom chtěli, aby to bylo možné u všech aut, protože eh, řízení pod vlivem alkoholu je závažnou příčinou dopravních nehod. I řidič taxíku je řidičem z povolání a on by v podstatě nebyl dotyčným nařízením nebo dotyčným pravidlem zasažen, protože by nejel eh, v nákladním, ale v osobním vozidle. Doring je nová technologie, to je čtvrtý bod. Většina eh, cyklistů jsou při nehodě poškozeny tím, že se otevřou u auta dveře a oni jedou okolo.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 to, že člověk nedává pozor na provoz a otevře dveře, tomu se říká doring a je to velmi nebezpečné. Je potřeba, aby tedy eh, jsme dostali signál, zda není za námi cyklista a pokud by se tak stalo, tak by dokonce ty dveře vůbec nebylo možno otevřít. Eh, například v Nizozemsku eh, je možno dveře otevřít pouze pravou rukou a tím se vlastně musíte otočit dozadu a podívat se, jestli někdo nejede a já si myslím, že to je tedy dobrá technická možnost, kterou někteří výrobci za, eh, eh, vozidel již zavádí, ale pouze jako dodatečné přání, za které musí řidič zaplatit a je to poměrně drahé. Ale eh, já si myslím, že kdyby to bylo zavedeno plošně, tak by to zvýšilo bezpečnost, protože 40 nehod cyklistů vzniká právě v důsledku otevírání dveří a já si myslím, že pokud ta technologie je k dispozici, tak bychom měli ji zavést, aby to zachránilo lidské životy. My jsme tedy podali příslušný pozměňovací návrh a budeme se snažit spolupracovat s výborem IMCO. Osobně považuji za dobré, eh, bych považoval za dobré, kdyby se nám pro tento návrh podařilo získat většinu. Děkuji. Děkuji, pane Krámere. Myslím si, že jsme prošli všechny eh, stínové zpravodaje a z ostatních eh, členů výboru se přihlásila ještě paní Ines Ayala Sender. Ty se přihlásila, Ines, jako uh, řečnice, tak prosím. Pardon, pardon, presidente, že estamos... Omlouvám se, pane předsedo. Právě jsem procházela hlasovací seznam pro CEF. Skutečně to vše souvisí s eh, propojování v Evropě a proto jsem nemohla také prohlédnout všechny pozměňovací návrhy. mám drobnou otázku pro kolegu Miltenburga. Snažíme se chránit eh, údaje a existuje mechanismus, který je bude chránit. Navrhuje se určitá příručka, ale ve vozidle už máte návod k použití pro samotné vozidlo. Takže se vracím ke své otázce a opakuji. Já jsem neprocházela všechny pozměňovací návrhy. Předpokládali jste specifické smlouvy? To existuje u pojistek. Tady nejde o tady jde o zámořskou společnost, existuje smlouva, která by se týkala právě těchto osobních údajů a jejich využití. Tudíž eh, chtělo by to, aby řidič věděl přesně, co si kupuje, alespoň přechodně. Aby tedy existoval přijímač nebo vysílač eh, údajů ve vozidle. Pane Miltenburgu, váš pozměňovací návrh 10 je proti tomu, aby veřejná zpráva mohla využívat eh, anonymně tyto údaje. To se týká zejména statistik o dopravních nehodách. Je to velmi důležité pro veřejnou bezpečnost. Je třeba využívat tyto údaje, ale samozřejmě anonymizované, aby se zamezilo nehodám. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji. Protože se nehlásí nikdo další, tak dáme slovo komisi TG Grow Máme tu zástupce komise, kterému v tuto chvíli předám slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji i panu zpravodaji Fan Miltenburgovi za takovou pozornost, která byla věnována naší iniciativě zlepšit bezpečnost silničního provozu. A pane Kocho, máte pravdu, když uznáváte, že jste byl zdrojem inspirace pro náš návrh. Týká se to vaší zprávy z vlastní iniciativy a my jsme potěšeni, že diskuse v Evropském parlamentu postupuje ku předu a několik věcí bychom chtěli komentovat. V té práci, kterou nyní provádíte, pozměňovací návrhy, které pokrývají některé technologie, nebo spíše opatření, která navrhujeme, například eh, inteligentní tempomat. Vlastně tyto pozměňovací návrhy vycházejí z toho, že existují alternativní zařízení, například ukazatel, inteligentní ukazatel rychlosti, který vlastně spolupracuje s řidičem a měl by být stejně efektivní, ale to není vůbec pravda. Systém, který navrhujeme, má dopad na 17 až 19 snížení rizika když ten, ten systém bude rozměněn pouze na informace o rychlosti, tak to bude poloviční efektivita. A to je úžasná změna, pokud je o rizikovost. Inteligentní rychlostní asistent nebo inteligentní tempomat je špičkové opatření. Omezení rychlosti o několik kilometrů za hodinu má hluboký dopad na snížení eh, nehod a ty účinky a užitek vlastně e, přecházejí i do jiných kategorií. Hovoříme skutečně o stovkách, ne tisících životů, které, když přecházíme od inteligentního tempomatu k informačnímu zařízení o rychlosti. A vím, že existují obavy týkající se spolehlivosti systému nebo dostupnosti toho zařízení. Ty systémy jsou už na trhu a někteří výrobci mají velké výsledky, například v Euro NCAPu v těchto testech. A my víme, že existují studie, které uvádějí, že tam desetiprocentní chybovost dnes. A to možná bylo už před několika lety, ne dnes kdybych já bych měl 9 z 10 v Euro NCAPu, tak bych byl velmi spokojen, spokojen a 9 z 10 je vynikající výsledek. Když hovoříme o roce 2022, kdy bude povinné zavedení v nových modelech a o dva roky později to bude povinné pro všechna nová vozidla. Technologie se do té doby tolik zlepší a to se také týká infrastrukturních informací. My jsme zde hovořili o autonomním řízení. Autonomní vozidlo musí také znát omezení rychlosti. To je naprosto nezbytné, takže členské státy nebudou mít na vybranou. Budou muset poskytovat tyto informace a jako prémie navíc inteligentní omezovač rychlosti bude fungo, fungovat a ta situace je výhodná pro všechny strany. Další komentáře zazněly, které se týkaly špatných řidičů. Je to pravda. A vlastně přínos našeho balíčku je, že, chrání, že vás chrání před špatnými řidiči. Když jste dobrý řidič a setkáte se se špatným řidičem, tak tyto systémy mají možnost zachránit váš život a snížit počet eh, tragických nehod. Ten omezovač rychlosti, o kterém jsem mluvil, to my navrhujeme a není to tedy omezovač natvrdo, který vám zabrání zrychlit. Pokud tedy víme, že, že i když víme, že by to omez, že by to snížilo eh, počet mrtvých na silnicích, tak to není to, co navrhujeme, ale to, co navrhujeme, je inteligentní asistent rychlosti. Pokud řidič, když řidič se rozhodne, že nepojede třicítkou, ale padesátkou, tak prostě může překonat eh, to zařízení. A pokud to řízení je prostě je stejné, jako, jako jak funguje dnes, je třeba dodržovat eh, povolenou rychlost a ten systém, který navrhujeme, jsou vlastně poslední instance, pokud je o bezpečnostní opatření. My nechceme, aby zde byly povinné funkce, povinné asistent, povinní asistenti řidiče, ale z, ne, nechceme vlastně v, eh, činit povinnými některé autonomní funkce řízení. Používají stejná čidla a tudíž přispívají k, tomu, k řízení. Ten systém, který my navrhujeme, vás nechá kličkovat mezi eh, jízdními pruhy, pokud eh, není když si přečtete ten návrh, tak pouze pokud hrozí nehoda a vlastně to, jak, co se stane potom, je odpovědnost výrobců, ale my nenavrhujeme nějaké prvky, které by eh, vlastně eh, řidiče eh, nenutili, aby byli opatrní a pozorní na silnici. My jsme se zabývali těmi změnami a bohužel nemáme čísla, která by podporovala 40 nehodovosti, co, pokud jde o e, střety s cyklisty. Víme, že někteří výrobci se snaží uvést něco podobného na trh a není to příliš spolehlivé, nefunguje to a není to dost rychlé, je to příliš složité. Takže my jsme se domnívali, že je potřeba na tom zapracovat, aby eh, ten návrh byl dostatečně zralý, abychom eh, ho mohli uplatnit, takže my to ne, nepodporujeme. Pan Miltenburg potvrdil, že ten, tedy informace, které se týkají mrtvého úhlu a tedy podobní asistenti tedy ty informace o mrtvém uhlu se týkají e, právě těch situací, kdy nákladní vozidlo zatáčí a srazí cyklistu. A další asistent e, vlastně dítě nebo chodec přechází tak blízko, že e, pomalu jedoucí nákladní vozidlo ho, ho nezaznamená. A to vše je v příslušném článku a my potvrzujeme, potvrzujeme že jak zatáčecí asistent, tak ta detekce při jízdě vpřed je vlastně uvedeno v jednom článku a my bychom podpořili, aby tento pozměňovací návrh byl převzat tak, jak navrhuje pan van Miltenburg. A to je za mě všechno. Děkuji. Mohu se ještě krátce vyjádřit před panem zpravodajem. Pokud jde o ten Doring, já jsem chtěl jednu informaci. Eh, v novinách byl na titulní stránce se objevila informace, že vás ochrání Mercedes. Mercedes má srdce pro cyklisty a tam je tedy popsán ten doring. Nebo vám mohu ukázat další článek, který se jmenuje Technika, která zachraňuje životy. Já si myslím, že eh, to přišlo poměrně pozdě, že to trvá, než se objeví takovýto článek, ale když to dokáže Mercedes, tak si myslím, že není pochopitelné, proč komise říká, že to prostě není možno zavést. Eh, jsou tu tedy dva články, eh, které byste si mohli přečíst. Myslím si, že ta technika je dobrá a že by mohla zachránit mnohé životy. Děkuji, pane Krámere, za vaše doplnění a děkuji také panu kolegovi za mm, detailní popis eh, mimo jiné i toho inteligentního eh, asistenta. Já si myslím, že to jsou tady všechno velmi důležité a užitečné věci. Pane Miltenburg, máte slovo na závěr. Děkuji, pane předsedo, ve vší stručnosti. Za prvé, tam, kde najdeme možnost kompromisu, je budeme formulovat. Uvedu vám příklad. My jsme včera také diskutovali o pokročilé um, rozpoznání destrukce. Někteří kolegové zkrátka formulovali svoje výhrady, eh, které se týkají především ochrany soukromí a ochrany dat. To znamená, že eh, budeme řešit tyto, jeho, tyto jejich pochybnosti a obavy. Možná, že předložíme nějaký další kompromis, který se toho bude týkat. Pokud jde o ochranu dat, o tom hovořila paní Ayala Sanders, Sandr, možná, že nejlepší by bylo, kdybych vám poslal nový text kompromisních pozměňovacích návrhů, kde eh, také hovoříme o tom, že tedy výrobce by měl zaručit, že ta data se nesmí stát předmětem stálého trackingu. E, to souvisí také s e-callem. Já doufám, že tedy v tomto ohledu se nám podaří e, najít nějaký kompromis. Vy jste hovořila o zaznamenávání událostí. Pokud tomu správně rozumím, tak by bylo možno tedy využít data k vyšetřování nějaké konkrétní dopravní nehody nehody. Já si myslím, že bychom tedy data měli používat k výzkumu, eh, k, širši, eh, k šíře koncipovaného mu výzkumu, ne eh, k vyšetřování nějaké nehody. Celkem za to se domnívám, že využijeme čas, který máme k dispozici k tomu, abychom našli další kompromisy, tak abychom 10. ledna mohli hlasovat. Zároveň musíme vzít v potaz skutečnost, že někdy celá řada pozměňovacích návrhů jde různými směry, takže byť se snažíme najít další kompromisy, někdy to prostě možné není, protože naši kolegové v, eh, v IMKU eh, dobře vědí, že prostřednictvím těch pozměňovacích návrhů chceme eh, prosadit naši pozici a je rozdíl, jestli nějaké asistenční eh, zařízení chceme nebo ne. Dobře, děkuji. Děkuji, pane Mil- Miltenburku. Za 92 všech dopravních nehod může lidský faktor. A to znamená, že potřebujeme lepší, lepší řidiče, ale také ty neviditelné spolujezdce, které, kteří nám v poslední vteřině pomohou překonat tu problematickou situaci. Děkuji. Hlasovat tedy budeme 10. ledna o této zprávě. Já už se na to velmi těším a těším se také na naši vzájemnou spolupráci. A tím se dostáváme k bodu číslo 6. Je to návrh nařízení Evropského parlamentu a radě, pokud jde o podporu spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb. Naší Spravodajkou eh, je Klaudia Tapardel, která má v tuto chvíli slovo. Eh, Děkuji, milí kolegové. Po jednání se stínou zpravodaji jsme připravili kompromisní pozměňovací návrhy, které jsou velmi kvalitní a domnívám se, že zpráva je vyvážená, bere v úvahu veškerá hlediska všech kolegů ze všech politických skupin. A mám radost z toho, že všichni stínoví zproje prokázali pružnost při formulaci kompromisu a chci jim tímto poděkovat. Máme velmi dobrou zprávu, přístup je vyvážený a současně zajišťuje rovnost, transparentnost pro poskytovatele služeb a i spotřebitele i platformy online. Jako zpravodajka chci říci, že podpoříme všechny kompromisní návrhy a věřím, že vy učiníte totéž. Pokud jde o kompromis 9, je to pokrok. Proč? Protože jsme definovali některé klíčové prvky, například transparentnost. To znamená, že platformy musí informovat poskytovatele, pokud používají distribuční kanály další pro poskytování služeb. A aby nabídli poskytovatelům tedy právo využívat eh, tyto distribuční kanály, pokud si to přejí. Pokud eh, období, kdy jsou prováděny změny. My bychom si přáli období 15 až 30 dnů. A toto notifikační období není platné, pokud změna nastane, nastává okamžitě, protože by bylo možné porušovat zákon ze strany poskytovatelů služeb. V takovém případě platformy musí zasáhnout okamžitě poskytovatelé služeb by měli možnost vyjednat poplatek, který budou hradit platformám. A tady budou mít rovné podmínky pro vyjednávání a bude existovat rovnováha mezi jednotlivými stranami. Kompromis číslo 12 je stejně důležitý, protože pokrývá e, systém zařazení poskytovatelů na platformy služeb. A tyto parametry by měly být nediskriminačně uplatňovány pro poskytovatele služeb. A veškeré následné změny by měly být poskytovatelům eh, včas sděleny. Vzhledem k tomu, že toto zařazení je velmi důležité, jak pro poskytovatele, tak pro spotřebitele, protože ti se rozhodují právě na základě tohoto zařazení informací, a také zejména proto, že potřeba dbát prvních výsledků, které se objevují po vyhledávání ve vyhledávači, tak všechny parametry jsou transparentní a jsou nediskriminačně poskytnuty. Další důležitý aspekt, který považuji za velmi důležitý, se týká také cestovního ruchu. A v tomto směru jsem ráda, že jsem využila pomoc jednotlivých politických skupin, protože zde existují velké rozdíly v názorech. Platformy musí nabízet eh, spotřebitelům další služby. A tady bych eh, chtěl, chtěla zmínit eh, ustanovení Most Favored Nation, Ehm, ten trh by měl být volný. Všichni poskytovatelé by měli mít možnost nabízet služby i jinými distribučními kanály. Například pokud je o turistiku. Pokud je o souhlas, aby bylo možné nabízet eh, služby a eh, zboží, tak je to ku prospěchu spotřebitela. Spotřebitel bude mít, dostane nejlepší kvalitu za nejlepší cenu. A pokud jde o kompromis 8, tam se nám podařilo nalézt formaci, kdy platformy online budou moci nabízet nediskriminační služby, pokud jde také o sankce vůči poskytovatelům, například zrušení smlouvy a to je velmi důležité, protože je nutné, aby vztahy byly rovnoprávné mezi stranami. A musíme mít jistotu, že platformy nebudou ze dne na den rušit smlouvy a vlastně nezru, nezruší toho poskytovatele ze dne na den, bez toho, aby byl uh, uživatel informován. Zabýváme se tady velmi citlivými skutečnostmi pro digitální ekonomiku a věřím, že náš přístup byl vyvážený pro všechny strany, pro platformy, pro konečné uživatele a poskytovatele služeb. A očekávám vaše názory s velkou netrpělivostí a věřím, že budu schopna od vás dostat příznivé stanovisko. Mnohokrát děkuji, paní Tapardel. Tínoví zpravodajové za různé politické skupiny. Vím, bude za EPP? Dobře, máš slovo. Ano, děkuji. Vážený pane předsedo, Hena Virkunen se musí účastnit hlasování na ITRE, tak mě požádala, abych vám předal následující sdělení z její strany, tedy vám a zpravodaji. Vážený pane předsedo, online platformy představují důležitý balíček digitální ekonomiky, a také souvisejí s miliony podniků v EU, kteří takto obchodují pomocí těchto online platform. Je tedy důležité zajistit transparentnost, spravedlivost a také záruky. A stejná pravidla pro všechny účastníky. A je nutné vypracovat normy. V tomto ohledu je to velice důležité nařízení, zvláště pro oblast cestovního ruchu který je výrazně ovlivňován právě těmito online platformami a digitální ekonomikou. Je tady celá řada malých a středních podniků, které mohou profitovat z těchto transparentnějších pravidel v této oblasti. Stejná pravidla se musí uplatňovat na všechny. Není jednoduché regulovat online platformy, protože se jich účastní celá řada eh, oborů, ale snažíme se o vyváženost. Návrh komise je dobrý, ale domníváme se, že je možné eh, jak si díky kompromisům vyvážit eh, některé části návrhy, návrhu komise. Naše paní zpravodajka, paní Tapardel, provedla kvalitní práci a EPP je ochotno převzít většinu pozměňovacích návrhů. Děkuji mnohokrát. Takže EKR, pane Demesmakere, máte slovo, prosím. Já budu hovořit nizozemsky. Já bych chtěl především poděkovat paní Tapardelové, naší zpravodajce a také ostatním kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy. Eh, byste zohlednili naše pozměňovací návrhy v kompromisech, takže eh, tyto kompromisy nám umožní dospět k vyvážené situaci. Děkujeme za tuto podporu. Kompromisní návrhy zajišťují ochranu spotřebitelů, stejně jako eh, onlineových platform a podle mého názoru je to dobrá reakce na výzvu, která tady existuje. Jde o transparentnost, lepší ochranu uživatelů, obchodní oblasti a toto umožní zlepšit vztahy mezi uživateli a onlineovými eh, platformami. Je tady také doložka mm, takzvaného mm, upřednostňovaného zákazníka to je e, dobrá e, iniciativa, protože zajišťuje určité pojistky z hlediska spotřebitele. Spotřebitel tak může nacházet nejvýhodnější cenu. Některé země už jsou dobrým příkladem v této oblasti, ale nyní potřebujeme celoevropskou strategii. Já jsem přesvědčen, že ochrana obchodního tajemství je významná a že přesto eh, onlineové platformy budou mít dostatek eh, prostoru pro další vývoj. Pozměňovací návrhy, které byly předloženy, zajistí větší eh, soutěž mezi jednotlivými platformami. děkuji. Pan Talička. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Kochu, děkuji, Klaudii. Dovolte mi, abych úvodem řekl, že my v ALDE se domníváme, že komise předložila dobrý legislativní návrh, že se snaží vytvořit rámec pro interakce mezi uživateli a těmito platformy. Ale podle našeho názoru je potřeba ještě něco vyladit, Možná si vzpomenete na komentáře, které jsem přednesl při první rozpravě. Řekl jsem, že bychom se měli soustředit na jeden z úhlů pohledu a v tomto kontextu bych rád řekl, že e, například e, Deutsche Bahn porodávala vstup, jízdenky ještě e, předtím, než se objevily platformy, ale platformy do toho vnesly nový rozměr, nový rozvoj. Eh, spotřebitel měl by mít lepší informace, lepší srovnání, mm, měl by mít více příležitostí, ale jsou to příležitosti i pro podniky. A podle mě, pokud nezměníme význam legislativy, pokud se nezamyslíme nad tím, eh, jak jakým směrem jde tedy eh, návrh komise, tak eh, ne, nevyužijeme těch příležitostí pro spotřebitele i podniky. Eh, já tedy děkuji panu zpravodaji. Myslím si, že se nám podařilo tyto věci doladit. Souhlasím s tím, co už to zaznělo. Komise přišla s dobrým návrhem, ale nám se podařilo ho ještě posunout o kousek dál. Doporučím kolegům, aby tedy se drželi kompromisů pana zpravodaje. Možná s jednou výjimkou sdílení nákladů při mediaci, ale jinak tedy souhlasím s tím, co bylo navrženo a ještě jednou děkuji panu zpravodaji, protože se domnívám, že jsme měli velmi solidní diskuzi a je, máme tu i solidní výsledek, který vám můžeme nabídnout. Děkuji. Děkuji, pane Teličko. Paní Kilenen, Maria Kilenen za GUE, prosím, máš slovo. Děkuji, pane Kochu, pane zpravodaji, tady pane předsedo. Rád bych poděkovala Klaudii, děkuji za spolupráci i ostatním kolegům. Vždycky se mi s vámi pěkně pracuje a domnívám se, že se nám podařilo eh, vytvořit velmi dobrý, vyvážený výsledek. Mohu tedy eh, s radostí konstatovat, že podporujeme to, co z toho eh, vzešlo. Ono to není tak časté, že bychom podpořili kompromisní pozměňovací návrhy, ale v tomto ohledu tedy se stal zázrak. Děkuji. Děkuji. Děkuji, tím uzavíráme eh, kolečko stínových zpravodají. Eh, zpravodajů přihlásila se ještě Lucy Andersen, takže prosím. Ano, děkuji, pane eh, Pane předsedo, já děkuji panu zpravodaji za práci, protože z právního hlediska je to velmi komplikované téma. Děkuji tedy i sekretariátu a poradcům smyslem je, abychom doladili to, co by jinak tedy bylo velmi obtížné v rámci prosazování evropského práva hospodářské soutěže. A já se domnívám, že náš výbor tady předkládá stanovisko k této zprávě, protože se objevila celá řada příkladů, které máme všichni na paměti, kdy malé podniky, které Eh, spoléhají na tyto služby, jsou tedy eh, nebo zažili negativní dopad těch velkých. Já si myslím, že tedy eh, online vyhledávače by měly být tímto způsobem upraveny. Jsem spokojená s tím výsledkem. Jsem ráda také za tu práci v jiných výborech. Je tu několik pozměňovacích eh, návrhů, o kterých budeme z technického důvodu hlasovat zvlášť. Eh, já s tím souhlasím. Já si myslím, že eh, je dobré, že tady máme zvláštní doložku hovořící o tom, že malé online podniky by měly být zvlášť chráněny, protože chceme, aby eh, ta, eh, tato eh, legislativa nebyla příliš náročná a těžkopádná pro malé podniky. Takže děkuji a doufám, že hlasování ve výboru i na plenárce dopadne dobře. Ano, děkuji paní Anderson. A slovo dostane ještě komise. Já doufám, že komise si je vědomá těch zlepšení, která jsme prosadili. Takže prosím, paní kole, pane kolego, máte uh, šanci. Já jsem Michal Koenig z, z DG Grow. Děkuji vám za velmi zajímavé příspěvky. My se s radostí přijímáme jakákoliv zlepšení našeho již bez tak dobrého návrhu. A to zvlášť tehdy, pokud ty změny zůstanou v původní transparentnosti, pokud se snaží zvýšit transparent, pokud zůstanou v původní architektuře a pokud se snaží eh, zvýšit eh, transparentnost tak v takových případech s vámi tedy naprosto eh, souhlasíme, odpovídá to celkové filozofii na vrhu. Eh, trochu zdrženlivější jsme v jiných situacích, tam, kde chcete jít o něco dál. My bychom rádi připomněli, že to má být takový eh, postup ve dvou krocích v této oblasti, která se vyvíjí velmi rychle. Ta druhá, ten druhý krok už se připravuje a proto jsme e, poměrně obezřetní, pokud jde o nějaké konkrétní zákazy nebo o e, řešení otázek, takových otázek, jako jsou poplatky a tak dále. A to v neposlední řadě proto, že se jedná o horizontální opatření a my si musíme dát pozor na to, aby se to dalo uplatnit ve všech sektorech na všechny platformy. E, doufáme, ale že i ostatní výbory na tom takto pracují, tak abychom dokázali tento důležitý návrh co možná nejrychleji schválit. Děkuji vám za vaše příspěvky. Děkuji, pane Köniku. Omlouvám se, měl jsem tady jiné jméno, paní kolegyni. E, nyní tedy dostane ještě jednou e, slovo paní zpravodajka, aby to mohla celé uzavřít. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já chci ještě jednou poděkovat všem kolegům, stínovým zpravodajům, protože jsme měli velice dobré pozměvací návrhy a na tom základě jsem mohla také připravit moji zprávu. Chtěla bych také poděkovat Lukáš Mikelovi a kolegům ze sekretariátu našeho výboru. Děkuji jim za jejich podporu. Nesmíme zapomínat na to, že v rámci této eh, zprávy jsem se snažila o integrovaný přístup, tak abych zamestila té atomizaci, která existuje na úrovni členských států. Hovoříme o digitální ekonomice, digitálním trhu, který se velice rychle vyvíjí a v současnosti musíme tedy sledovat vývoj na tomto digitálním trhu. A tudíž je naším úkolem, úkolem eh, zákonodárců, aby předkládali vyvážené návrhy z hlediska tohoto digitálního trhu. Musí tady být vyváženost mezi digitální ekonomikou a tradiční ekonomikou. A tato rovnováha se musí objevit také z hlediska konečných uživatelů, konečných spotřebitelů. Doufala jsem, že díky této zprávě dosáhneme této rovnováhy. Je pravdou, že to je zpráva, která vychází z návrhu Evropské komise, eh, který se zabývá všemi obory ekonomiky. Ale my víme v rámci těchto onlineových platform, že se zaměřují zvláštně na dopravu a na cestovní ruch. Proto jsme mm, zohlednili skutečnost, že je tady celá řada podniků, které realizují svůj příjem díky těmto platformám a proto jsme museli předložit tento jasný návrh, který umožňuje těmto podnikům realizovat ekonomickou činnost, která by byla ve prospěch spotřebitelů. Takže ještě jednou děkuji za vaši spolupráci a doufám, že tato zpráva bude užitečná také pro kolegy z výboru IMKO. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Takže ve čtvrtek 22. listopadu, to znamená zítra, budeme hlasovat o této zprávě. A nyní se dostáváme k bodu 7, je to návrh na řízení parlamentu a rady ohledně elektronických informací souvisejících s přepravou zboží. Naší zpravodajkou je Klaudia Schmidt. Máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení stínoví zpravodajové, vážení kolegové, tato zpráva je v podstatě dosti technická a není to kontraverzní zpráva, tak jako celá řada jiných v rámci Eh, balíčku mobility. Ale myslím si, že nesmíme podceňovat dopad eh, této zprávy. Návrh, který byl předložen ze strany komise, byl již dobrým začátkem. Setkala jsem se se stínovými eh, zpravodaji a vyplynulo z toho, že v podstatě všichni chceme jít ještě o krok dále v porovnání s návrhem komise a chceme tedy mít zprávu, která eh, by se hodila i z hlediska budoucího vývoje a chceme tedy zohlednit aspekty digitalizace, což je naprosto nezbytné. Tato zpráva, pokud bude mm, realizována, eh, tak zajistí vlastně sjednocení IT v oblasti dopravy a tudíž ceny budou klesat a konkurenceschopnost bude posílena. My všichni hovoříme o digitalizaci, hovoříme o automatizovaném řízení a s tím souvisejícími průmyslovými obory. My víme, že 120 eh, milionů eh, hodin v podstatě v práci vymizí nebo není efektivně využita právě proto, že tady nefunguje elektronika a přenášení informací z hlediska přepravy zboží takže mm, velice často dochází tedy k zbrždění, jsou tady v podstatě, je tady nedostatečná odolnost z hlediska selhávání a chyb a to je zcela absurdní. V každém případě musíme standardizovat komunikaci s jednotlivými orgány a úřady. To je správný přístup. Ale já se domnívám, že bychom do toho měli také zapojit soukromou ekonomiku Eh, zvláště z hlediska multimodálního přístupu. To znamená, měli bychom zajistit efektivní a plynulou výměnu dat. A to nepůjde bez určitého tlaku, který budeme eh, muset vyvíjet. Eh, víte, že v podstatě v roce 2018 jsme konstatovali, že ve velkém procentu stále ještě toto nefunguje. Takže z tohoto potenciálu musíme udělat eh, výrazný nástroj. Chtěla bych eh, poděkovat výslovně stínovým zpravodajům, eh, kteří mm, se mnou spolupracovali a doufám, že se nám podaří dospět k širokému kompromisu. Musíme si představit, že v podstatě ta data jsou víceméně digitalizována, ale představte si, že policie musí víceméně zastavovat každý nákladní automobil a zde musí porovnávat tato data. Tím dochází k plítvání času jednak policistů a také eh, řidičů nákladních automobilů, takže musíme zde mít automatizovanou výměnu a digitalizaci všech těchto postupů. Tato zpráva je samozřejmě určitým příspěvkem k řešení těchto problémů, ale podle mého názoru je to důležitý příspěvek. V každém případě první krok je, aby tady se mm, úřady shodly na tom, že budou akceptovat elektronická data. Eh, tady eh, hovoříme o eh, datu 2025, kdy bychom měli dosáhnout elektronické výměny těchto dat. Já jsem se setkala se stínovými zpravodaji, kteří zase diskutovali s jednotlivými podniky v dopravě, e, také s e, úřady, e, tedy, které prosazují právo, s policisty. A myslím si, že máme opravdu dobrý základ pro diskusy. Já si nemyslím, že dojde k výraznému snížení nebo odpadnutí všech těch pracovních příležitostí, které vlastně představují nyní těch 120 milionů hodin. Ale mm, já doufám, že společně se stínovými zpravodaji se nám podaří zde vypracovat správný mix požadavků a podpůrných opatření, tak aby to bylo efektivní ve prospěch ekonomiky a také ve prospěch eh, fungování příslušných orgánů, které prosazují zákon. Takže eh, to jistě bude potom eh, smysluplně fungovat. Děkuji mnohokrát, Claudio. A nyní stínový zpravodajové za SAD. Tady mám Izabelu de Monte. Izabelo, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat Klaudii Schmidt za její práci a za to, že zohlednila všechny um, zúčastněné subjekty. Eh, máme ekonomiku, která je stále více digitalizovaná, takže se musíme přizpůsobit tomuto trendu, zvláště v dopravě. To je zásadně důležité. Co to znamená? Zjednodušování a usnadňování kontrol. Co se mě týče, tak tento návrh by měl být spojován také s digitálním eh, tachografem, to znamená, kde by se ukládala veškerá příslušná data. Co se týče výsledků ohledně projednávání balíčku mobility, eh, myslím, že tady se nám začíná dařit mít konzistenci. Co se týče vyměňovaných informací a ochrany dat. To by mělo být předmětem centralizované zprávy. Nebude to jednoduché, potřebujeme harmonizované normy. A tento návrh by mohl být řešením, vzhledem k tomu, že zatím nemáme harmonizaci eh, těch údajů, které souvisí s automobily, takže mohli bychom převzít ty podstatné údaje, které jsou důležité pro složky eh, pořádkové a tak dále a také bychom měli lépe kontrolovat tyto údaje i nadálku, aniž bychom museli zastavovat eh, nákladní automobily. To znamená, to by představovalo úsporu času a také větší efektivitu kontroly. A to by platilo jak pro řidiče, tak pro ty pořádkové síly. Navíc musíme také zohlednit to, co se děje na mezinárodní scéně. Pokud chceme mít evropské normy, co se týče elektronických dokladů v oblasti přepravy, tak eh, mm, si musíme uvědomit, že tady budou jisté rozdíly mezi EU a třetími státy. Chtěla bych předložit pozměňovací návrhy ohledně jednoho důležitého bodu a to je ochrana živých zvířat. Bohužel v této oblasti dochází k zneužívání a s tím musíme skoncovat. Děkuji. Mnohokrát děkuji paní De Monte za EKR Tady bude vystupovat pan Zlatovský. Máte slovo. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat paní Schmidt za spolupráci na tomto textu. EKR plně podporuje všechny tyto iniciativy, které mohou přispět k tomu, že digitalizace dopravy pokročí dále, zvláště co se týče těchto dokladů. Myslíme si, že elektronická komunikace mezi dopravními podniky a správními úřady členských států je naprosto nutná, tak, aby se odbourala byrokracie a aby se snížily náklady. Je škoda, že tento návrh se neobjevil v rámci balíčku mobility a že nebyl zohledněn z hlediska prováděcích mechanismů v oblasti těch sociálních aspektů, tam by se velice dobře hodil. Co se týče samotného návrhu, tak naše výhrady se týkají zvláště eh, návrhu 26. V tomto pozměňovacím návrhu se hovoří o rozšíření působnosti. To jde příliš daleko. Jedná se o komunikaci mezi jednotlivými podniky v této oblasti. Podle mého názoru toto není odůvodnitelné, vzhledem k tomu, že tento systém zatím vůbec neexistuje. A mm, efektivita se těžko nyní odhaduje. Bude to skutečně tak efektivní, jak bychom si přáli? Mm, vzhledem k tomu, že ty podniky samozřejmě mohou rozhodnout, za to budou používat nebo nikoliv a mohou také odstoupit eh, od těchto systémů. Takže my jsme proto, aby tady bylo přechodné období podle pozměňovací návrhu 17, to znamená, měl by, tady, měl by tady být určitý prostor převádění na elektronické doklady. To musí být tedy realistické. Musíme zohlednit všechny náklady a také investiční náklady, zvláště z hlediska těch eh, menších podniků. A také musíme zohlednit eh, specifické potřeby. To znamená, článek 15 by eh, měl také obsahovat mm, faktor revize po pěti letech. Myslíme si, že zde se mm, hovoří o dvouletém období, to by nebylo postačující, abychom mohli eh, úplně odhadnout mm, dopady. Samozřejmě předložíme konkrétní návrhy a těšíme se na dobrou spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji, pane Zlotovský, za váš příspěvek a nyní se dostáváme k ALDE. Paní Bilbao Barandika má slovo. Děkuji vám všem. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve děkuji paní Šmit za vaši práci. Děkuji za to, že jste byla tak otevřená. To také říkám všem těm, kteří spolupracovali s námi, abychom dospěli k dohodě v této velmi významné otázce. Jaký je cíl? Chceme zajistit, aby evropská doprava byla na samé špičce, pokud jde o technické podmínky a snížení emisí uhlíku. A dochází k exponenciálnímu nárůstu nákladní dopravy. A to bude platit i v následujících letech. K čemu tedy dochází? existuje nezbytná dokumentace pro přeshraniční dopravu. A to vše probíhá na papíře z 90%. A pokud to chceme digitalizovat, tak to vyvolává velké problémy. O co jde? Národní orgány nepřijímají pokrok, který směřuje k odbourání papírových podkladů. Přičemž eh, to je v souladu s našimi cíly v jiných dokumentech a v jiných oblastech. A problém je, že neexistuje evropský rámec. Máme různé systémy, které jsou roztříštěné a navíc eh, ty systémy nejsou interoperabilní a to je slovo, na které stále narážíme v dopravě. Takže musíme jednat na evropské úrovni. Potřebujeme interoperabilní systémy mezi jednotlivými zeměmi a mezi platformami jednotlivých firm. Jak to zajistit? Použiji další kouzelné slovíčko a to je koherentnost. Musíme být koherentní. Je to součást eh, balíčku Evropa v pohybu a zde chceme zajistit mobilitu. A naším cílem je zajistit interoperabilitu. A i my se zde musíme přizpůsobit interoperabilitě. Já jsem předložila pozměňovací návrhy, paní zpravodajka je zohlednila, mám na mysli zejména pozměňovací návrh 3, kde vybízíme členské státy, aby přijímali elektronické doklady u nákladní dopravy a aby byl certifikován systém ECMS, a to bez odkladu. Příslušné orgány tedy musí vyvinout mechanismy, které jsou nezbytné, aby existovala digitální dokumentace. A to je nezbytné. Tady není prostor pro nějakou pružnost. A ekonomické subjekty musí také začít v tomto směru působit. Celá řada osob má pochybnosti, zda to má být povinné nebo ne. A musí to být povinné pro členské státy, protože pokud to neuděláme, tak to bude škodlivé pro malé a střední podniky, anebo i velké podniky, které se obrátily čelem k digitalizaci a odložili papír a jdou směrem k tím obecným cílům. Je třeba, aby došlo k normalizaci na evropské úrovni u přepravní dokumentace. Musíme být schopni zavést harmonizovaným způsobem tento systém. A proto připomínám, že potřebujeme specifické postupy a společné normy. A jenom takto se nám podaří odstranit problémy související s nedostatečnou interoperabilitou systému a roztříštěností. A právě takto jsme postupovali u našich pozměňovacích návrhů, které byly předloženy a takto spolupracujeme s paní Schmidt. Věřím, že výsledek bude kvalitní dokument, který bude konzistentní s dalšími dokumenty. Děkuji, paní Bilbao. Vidím tady Meriu Kilenen za frakci GUE, takže ji hned předávám slovo. Děkuji, pane předsedo. A Děkuji také paní zpravodajce Klaudii a dalším drahým kolegům. Měli jsme velmi vydařené schůzky stínových zpravodajů a já bych ráda poděkovala Klaudii za velmi vydařený návrh zprávy. Eh, líbí se mi především věta, že by komise měla začít pracovat bezprostředně na nutných aktech přenesené pravomoci, abychom se vyhnuli dalším spožděním, protože eh, Toto téma je spožděno již delší dobu právě balíček mobility a další kroky Potřebujeme systémy, společné platformy, tak abychom si mohli v reálném čase předávat a sdílet informace. Mně nezbývá než doufat, že se nám v budoucnu podaří ty věci zařizovat rychleji než do posud. A že i dnes tedy ušetříme mnoho času. Eh, děkuji vám za dosavadní práci a doufám, že i v budoucnu eh, se budeme snažit najít ještě lepší řešení. A já jsem přesvědčena o tom, že společně se nám to podaří. Děkuji. Děkuji, Mario. Nikoho z dalších frakcí nevidím, to znamená, že hned předávám slovo Evropské komisi panu Mátovi. Nebo máte zase personální změnu? Děkuji, pane předsedo, a přeji všem dobré dopoledne. Dovolte mi, abych nejprve za komisi vyjádřil slova díků panu, paní zpravodajce a všem dalším, kteří přispěli k této zprávě. My podporujeme mm, tuto iniciativu. Domníváme se, že se jedná o důležitou věc, na kterou nesmíme zapomínat protože to může být zdroj velkých úspor administrativních nákladů na straně provozovatelů a je to také důležitý krok směrem k digitalizaci tohoto odvětví tím, že do toho vneseme harmonizaci standardů při komunikaci a výměně informací o dopravě. O tom eh, se zmínili někteří kolegové ve svých příspěvcích. Já si myslím, že to je stěžení věc a mohu potvrdit, že eh, i my se tedy budeme snažit o harmonizaci mezinárodních standardů. Všimli jsme si, že zpravodajka ve svém návrhu navrhuje dokonce ještě ambicioznější přístup než komise. To především, pokud jde o to, že by ten systém měl být pro uživatele povinný a že bychom jeho oblast působnosti měli rozšířit i na další typy dokumentů. Rád bych eh, se vrátil k tomu, jako tomu komise uvažovala předtím, než předložila tento návrh, dospěli jsme k závěru, že alespoň v prvotní fázi Možná, že vaše zpráva už eh, předjímá nějaký další vývoj, ale já si myslím, že v té prvotní fázi by bylo dobré, kdyby to byl systém, který bude povinný pro úřady, ale pro provozovatele by byl dobrovolný do okamžiku, kdy služby, které jsou spjaté s užitím digitálních dokumentů, budou přítomny, rozšířeny a dostatečně rozvinuty a do doby, kdy náklady za eh, tyto služby budou minimální. To znamená, že na počátku v té počáteční fázi bychom byli raději, kdyby provozovatelé měli možnost volby, jestli si vyberou digitální informaci a nebo jestli budou pokračovat ve stávajících postupech. Byť jsme přesvědčeni o tom, že velmi záhy se všichni rozhodnou pro tu digitální verzi a začnou plně využívat výhod digitalizace. Pokud jde o oblast působnosti, e, užití nebo rozšíření na další typy dokumentů, tak podle našeho názoru je důležité, abychom rozlišovali mezi informacemi, které jdou od podniků eh, k vládním orgánům a potom eh, informacemi, které jsou mezi orgány, a nebo informacemi, které jsou mezi podniky. Souhlasíme s tím, že je důležité, aby jednotlivé systémy byly interoperabilní, ale eh, musíme zároveň najít ten nejvhodnější přístup k různým typům eh, komunikačních kanálů, k různé eh, komunikaci. A proto jsme tedy v našem návrhu formulovali ten přístup, že bychom měli začít tou komunikací mezi podniky a orgány. Já vám tedy děkuji za vaši podporu. Stanovisko hovoří o tom, že se jedná o velmi důležitý návrh, zatím stojí celý parlament a my jsme za to velmi vděční. Děkuji. Děkuji, děkuji, eh, pane Santomato. Já se domnívám, že všechno, co napomůže eh, snižování byrokracie se v parlamentu setká s velkou podporou. Na závěr tedy eh, dám slovo Klaudii Schmidt. Eh, máš jedinečnou šanci a čas až do 11 hodin. To je skutečně jedinečná příležitost. Děkuji, ale tak dlouho to trvat nebude. Dovolte mi, abych zmínila ještě jeden aspekt. Já jsem byla v kontaktu s mnoha podniky, s mnoha veřejnými orgány, osobní kontroly budou potřeba vždy, protože eh, lidé, kte, kteří jsou eh, pašováni v nákladních vozech, ne, nebude možno identifikovat digitálně, k tomu budou vždycky eh, potřeba kontroly na místě. Ráda bych něco řekla, ještě bych něco řekla na adresu komise. Já si myslím, že potřebujeme odvahu a že ambiciozním přístupem dosáhneme víc než vyčkáváním. Nemůžeme čekat, než všechny podniky, i ten nejmenší podnik bude souhlasit s tím, že bude všechno digitální. Pokud, to tak, pokud by to tak bylo, tak by se ta digitalizace nedokončila ani za 30 let. To znamená, že motivace a takové malé eh, posunutí eh, vhodným směrem už sem zkrátka eh, patří. A ještě jednou mi dovolte, abych poděkovala všem kolegům z dalších frakcí. Byla to první zpráva, kde jsme od počátku eh, vedli jednání ve velmi otevřené atmosféře. Všichni jsme dokázali táhnout za jeden provaz a dívat se jedním směrem a doufám, že komise nám v tom nebude bránit, ale že to zkrátka vezme tak, jak to je, že to je tedy potřebný krok správným směrem. Ano, děkuji. A dovolte mi, abych připomněl hutu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Ta vyprší 4. prosince ve 12 hodin. Do té doby se k tomu mohou všichni vyjádřit. Nyní tady máme před sebou bod číslo 8, nicméně pan zpravodaj tu zatím není. Počítalo se s tím, že ten bod začne v 11 hodin, takže já navrhuji, abychom udělali desetiminutovou přestávku. So, wir setzen unsere... Dobře, takže budeme pokračovat v našich úvahách. Doufám, že se všichni vrátili z kavárny a že tedy se můžeme se vší vervou pustit do bodu číslo 8, stanovení kodexu společenství o vízek, vízový kodex. Panem zpravodajem je Ištván Ujheli takže Ištváne, máš slovo. Děkuji, pane místo předsedo. Dámy a pánové, milí kolegové, pokud jde o cestovní ruch a dopravu, tak jsme při minulých jednáních v Evropském parlamentu už dosáhli eh, celé řady výsledků, pokud jde o dřívější eh, balíček eh, o clech, což byl vlast, to byla vlastně revize celního kodexu před třemi lety. Možná si na to vzpomínáte. Nový návrh komise se snaží zjednodušit postupy v této věci, především pokud je o krátkodobá víza. Je potřeba sladit bezpečnosti a ekonomické aspekty v celní politice. Myšlenka je ta, že bychom chtěli do šengenského prostoru přivést více turistů, tím, že bychom tedy pro legitimní cestovatele zjednodušili eh, pravidla, ale že bychom zároveň neohrozili bezpečnost. A tím chceme zvýšit zaměstnanost v oblasti cestovního ruchu a Evropa se tak stane světovou destinací číslo jedna. Návrh, který zjednodušuje eh, postupy pro ty, kteří se do Evropy chtějí dostat na krátký pohyb, pobyt a snaží se ušetřit náklady a omezit byrokracii. Ve srovnání s návrhem, o kterém jsme eh, hlasovali na plenárce, ve srovnání s původním celním kodexem jsou jsou věci, které v, ten, v tom novém návrhu nejsou. Například povinná uh, otázka více eh, četného vstupu byla tedy uh, změněna na více kaskádový systém. koncept turistických víz tady chybí. to všechno tedy ne, svědčí o tom, že bychom pozitivně přistoupili k roku kulturního dědictví. Eh, myslím si, že tady není ani dostatečně vysvětlená povinně stanovená cena výst. Já bych eh, tady měl eh, k návrhu komise některé otázky. Za prvé, měli bychom zvýšit možnou dobu platnosti vícečetných výst nebo výst pro vícečetný vstup na 10 let. Za druhé, měli bychom zachovat současný jasná ustanovení kodexu, pokud je o delší doby platnosti eh, ve ve, eh, oproti tomu kaskádovému systému eh, komise, eh, které by, který by tedy nevedl ke snadnému vydávání vz, víz pro vícečetný vstup. Další věc. Měli bychom umožnit žadatelům podat žádost v jiném členském státě, kdy nejbližší konzulát je minimálně 500 kilometrů od jejich místa bydliště. V takových zemích, jako je Indie nebo Čína, je to velký problém. Měli bychom tedy použít poplatek za víza na podporu strategie EU v oblasti cestovního ruchu. V tomto ohledu máme velmi pozitivní příklady a proto bychom byli rádi, kdyby to bylo součástí nového celního kodexu. Milí kolegové, celkem jsme obdrželi 85 pozměňovacích návrhů. Já jsem z toho sepsal pět kompromisních pozměňovacích návrhů, o kterých budeme dnes diskutovat na naší zkuste stínových zpravodajů. Rád bych vám všem poděkoval, rád bych poděkoval stínovým zpravodajům a také dalším kolegům a doufám, že se nám tedy podaří eh, vytvořit pro Evropskou unii eh, novější, modernější vízový kodex. Děkuji, Ištváne. Skvělá maďarština, blahopřeji. A tím se dostáváme ke stínovým zpravodajům a ze EPP eh, tady promluví paní Klún. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a omlouvám paní kolegyně Klaudii Monte- Monteiro de Aquiar, která tu dnes není, já ji zastoupím. Děkuji Ištvánovi za to, že představil stanovisko, které se dotýká velmi důležitých otázek, která mají, které mají zjednodušit vízové postupy. Jak jste řekl, návrh komise se věnuje některým důležitým bodům, které jsme řešili v roce 2014 při poslední revizi eh, vízového kodexu. Některé body tedy nepokročily a e, komise ty původní návrhy stáhla. Evropské destinace e, jsou tedy nejdůležitější z hlediska vízových požadavků. Eh, podle zprávy z roku 2018 Světové organizace eh, pro cestovní ruch je Evropa podprůměrná z hlediska zjednodušení vízového postupu. Proto tedy navrhu, eh, vítám návrhy pana zpravodaje, ale ráda bych řekla dvě věci. Evropa by se měla soustředit pouze na zjednodušení pravidel pro krátkodobé pobyty a za druhé žadatelé, kteří byli odmítnuti, by měli měli mít právo na soudní proces a e, rozhodnutí o kompenzaci by mělo být tedy e, výsledkem soudního procesu a ne tohoto nařízení. Je velmi důležité, abychom tady měli online platformu na úrovni EU pro zjednodušené vízové postupy nejpozději do roku 2025 aby to fungovalo hladce. Možnost využití elektronických prostředků je dalším dobrým příkladem e, součástí digitalizace ve vízové oblasti. Pokud jde o vízové poplatky, které by měly být u, u, mm, věnovány na rozvoj cestovního ruchu, tak s tím obecně řečeno souhlasím, ale nemoci neumím představit, jak bychom to zařídili. Vítám návrh komise a doufám, že parlament bude schopen toto téma ukončit do konce tohoto legislativního období. Děkuji. Ja, vielen Dank. Wir... Děkuji. A nyní tedy dostane slovo pan Zoltovský za EKR panie przewodniczący. Chciałbym tylko powiedzieć, że w naszej ocenie sam projekt opinii był bardzo... Vážený pane předsedo, já bych chtěl říci, že podle našeho soudu je to velice dobrý návrh ohledně řešení těchto otázek eh, vízového kodexu. Takže nemáme žádné pozměňovací návrhy a myslíme si, že ten rozsah eh, to, této zprávy by se měl zaměřit na stěžení otázky, to znamená na vydávání víz z hlediska jaksi těch dálkových eh, spojů. To je velice důležité. I tady by se mohly používat digitální nástroje na podávání žádostí a na verifikaci těchto žádostí z hlediska občanů třetích států. Takže eh, myslím si, že naše jednání se rychle ukončí v tomto smyslu. Děkuji, pane eh, Zotovský, a za ALDE. Pan Radoš, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Tak, jak jsme to už uvedli při první rozpravě na toto téma, my podporujeme myšlenku a návrh Evropské komise. A také podporujeme zlepšení, které bylo navrženo ze strany zpravodaje. Oznámili jsme, že budeme podporovat pozměňovací návrhy, jejichž snahou je zlepšit toto řízení. A zároveň bychom chtěli, aby tyto postupy byly sjednoceny, anebo aby byly minimálně harmonizovány ve všech členských státech EU. Dále, co se týče vydávání víz eh, prostřednictvím digitalizace. I to by bylo nápomocno osobám, které trpí nějakým postižením. Naše návrhy budou vtěleny do kompromisních návrhů a doufáme, že budeme mít dobrou spolupráci a že dosáhneme cíle této zprávy, to znamená zlepšení systému udělování víz. Děkuji, pane Radoši. A nyní GUE. Eh, paní Kanan, máte slovo. Chci jenom poděkovat. Není to moje zpráva. A jsem ráda, že neodpovídám za všechno. Děkuji, Ištváne, odvedl jste dobrou práci. Četla jsem vaše pozměňovací návrhy a myslím, že GUE může dobře spolupracovat a najdeme řešení. Díky. Okay, vielen Dank, das wären dann... No, krát děkuji, paní Kilenen. Takže to bylo kolečko stínových zpravodajů. Ještě paní Demante se přihlásila o slovo. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat především panu zpravodaji za jeho vynikající návrh. A chci také připomenout obecné souvislosti, do kterých zapadá eh, tento návrh nařízení. Jaký byl cíl tohoto textu? Šlo o to, abychom snížili nelegální přistěhovalectví. Víte, že pak se vyjednávání v tomto hledu pozastavilo, protože tady byly určité problémy s porozuměním. Měli jsme dojem, že otevření tohoto systému zvýší riziko terorismu. Všechny tyto pochybnosti byly odstraněny, tady souhlasím se zpravodajem, a měli bychom usnadnit přístup do šengenského prostoru osobám, které si přejí navštívit svoje rodiny, přátele, anebo v rámci obchodních cest. Důraz byl kladen na podporu cestovního ruchu, na tom mi záleží a během eh, zasedání jsme také hovořili o různých dopadech. Hovoří se o 150 tisících miliard v rámci pěti let, ehm, což eh, v podstatě mm, bude výsledek zvýšení cestovního ruchu, takže ani tento aspekt bychom neměli vylučovat. Já jsem předložila pozměňovací návrh, jejíž cílem je upozornit na snižování nákladů, na urychlení tohoto řízení a na usnadnění eh, uzavírání zástupných dohod, tak aby tady nebyly překážky mezi jednotlivými členskými státy. A používání digitálních postupů eh, je také důležité z hlediska podávání víz. Tady, myslím, jsme na dobré cestě a děkuji zpravodaji, děkuji. Nikdo další už se nehlásí. Ani Eh, ze strany komise, takže znovu dávám Ištvánovi slovo jako zpravodaji. Děkuji, milí kolegové. Myslím, že dnes odpoledne bude setkání stínových zpravodajů a uzavřeme eh, všechny otázky a dohodneme se. A na závěr bych chtěl říci kolegovi Atilovi díky, protože hodně zapracoval na tomto stanovisku a děkuji všem skupinám za podporu. Děkuji. Já, vielen Dank dann nochmal. Mnohokrát děkuji ještě jednou. Takže 3. prosince 16 hodin budeme hlasovat o této zprávě. A dostáváme se k poslednímu bodu veřejného zasedání našeho dopoledne. Je to návrh dohody mezi e, Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace e, bezpečnosti civilního letectví. Paní Griffin tady není, Paní Ultrok ji zastoupí, takže prosím, máte slovo. Yes, Děkuji, hovořím jménem Terezy Griffin, která se omlouvá za svou nepřítomnost kvůli hlasování v ITRE o horizontu 2020, horizont Evropa a dalších důležitých otázkách. Báza návrh, který se týká uzavření dohody upravující dohodu mezi USA a Evropským společenstvím, pokud jde o bezpečnost leteckého provozu. A tato dohoda platí, avšak musí být aktualizována. A to proběhlo cestou změn podepsaných stranami 13. prosince 2017. Došlo k posílení partnerství EU Spojené státy okolo společných hodnot a společných cílů. A to je klíčové pro rozvoj našeho letectví. A to všichni víme. Civilní letectví přispívá více než 500 miliardy euro ročně k HDP Evropské unie. Zaměstnává více než 9 milionů osob a je to jeden z ekonomických sektorů, který se nejvíce opírá o tuto regulaci. Rada požaduje od parlamentu souhlas s uzavřením této změny dohody A návrh Terezy Griffin je, abychom hlasovali souhlasně a zajistili, že tato klíčová dohoda bude nadále platit a posílí bezpečnou spolupráci v letectví. A měli bychom dát pozitivní doporučení k uzavření této dohody. To je pevné přesvědčení Terézy. Děkuji vám. Ja, vielen Dank. Mnohokrát děkuji S paní zpravodajce, a, a, a, respektive vám, který ji zastupujete. A nyní stínový zpravodajové za EPP. Vim van de Kamp chce něco říci? E děkuji, pane předsedo. Já nevím, kdo je stínovým zpravodajem EPP. Jsem to já? Já se tedy držím doporučení kolegů z SAD. Já nevidím žádného dalšího řečníka. Myslím si, že bezpečnost především je heslo, které by nemělo platit pouze v silničním provozu, ale také v letecké dopravě. Za komisi se také nikdo nechce vyjádřit. To znamená, že mi nezbývá, než ohlásit lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Ta vyprší 26. listopadu v 17 hodin, ale jak víte, eh, milí kolegové, v tomto případě můžeme buď souhlasit nebo to odmítnout. To znamená, že pozměňovací návrhy mohou eh, být formulovány pouze v tom smyslu, že zamítáme celý návrh, přičemž paní zpravodajka doporučila pozitivní hlasování pozitivní výsledek. Já už jsem ohlásil, že bod číslo 9 byl posledním bodem veřejného zasedání. Nyní můžeme i hned navázat neveřejným zasedáním, ale předtím bych rád požádal všechny, kdo nemají právo tu zůstat, aby opustili sál. Eh, bude vypnuto webstreamování a sál, prosím, opustí všichni, kdo nejsou poslanci. Jinak je tedy naše zasedání eh, přenášeno eh, přes internet. Můžete si ho tedy poslechnout televizi. Takže uděláme krátkou přestávku a pokračujeme s příspěvkem paní Meissner in camera.